vydržela a děkuji všem eh, přítomnost, eh, eh, všem poslancům za to, že vydrželi přes půlnoc a informuji vás, že